Yeah, er it is. Ladies and gentlemen, perhaps because we have... Dámy a pánové, budeme mít eh, pouze krátkou eh, dobu na jednání. Posaďte se, prosím. Ráda bych vás přivítala na prvním zasedání nového výboru EMPL. Jsem poslední, kdo tady zbyl z minulého byra, minulého výboru EMPL. Eh, jsou tam lidé, kteří již nekandidovali do voleb do Evropského parlamentu, takže já jsem tady zbyla a proto v tuto chvíli se ujímám funkce předsedkyně. Probereme e, jednotlivé body a v tuto chvíli vám děkuji za, za to, že jste dorazili. Nejprve bych chtěla informovat o tom, že můžete využívat všechny jazyky v tuto chvíli, aktivně i pasivně až na irštinu. Mé druhé oznámení je, že samozřejmě máme tady plnoprávné členy, máme tady náhradníky a pak tady máme také několik oznámení o těch, kdo nebudou trvalými zástupci, ale jsou tady kvůli hlasování za SNT pan Rinau, který nahrazuje pana Fuxlau za obnovenou Evropu, paní Van Bram nahrazuje paní Bofry Za stejnou frakci paní Donac nahrazuje paní Maxovou, za EKR paní Mazurek nahrazuje paní Nikola Sounová a za nezařazené pan Lagos nahrazuje pana Nikolau, jmenovaného poslance. Omlouvám se za chyby ve výslovnosti, říká paní předsedkyně. Máme tady 49 poslanců, to znamená, že máme kvórum. Tímto tedy zasedání prohlašuje za zahájené. Naším úkolem je sestavit byro pro nový výbor EMPL. Musíme zvolit předsedu a čtyři místopředsedy a Je to podle článku 213 jednacího řádu. Nejprve zvolíme předsedu a poté místo předsedy. Jsme usnášení schopní, máme kvórum, tedy zahájila bych eh, jednání tím, že vás požádám, abyste mi nahlásili nominace předsedy. Je zde někdo, kdo by chtěl nominovat eh, svého kandidáta na předsedu našeho výboru, paní Rafalská? Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, jménem frakce eh, CR bych eh, chtěla navrhnout Beata Šidvo na pozici předsedkyni eh, tohoto výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Paní Beata Šedvo byla eh, předsedkyní v Polské republice a také ve své funkci eh, zavedla celou řadu sociálních reform, eh, které významným způsobem zlepšily situaci v této oblasti eh, v Polsku. Byly to reformy v oblasti na pracovního trhu, rodinné politiky a v oblasti sociálních věcí. Jedná se o reformy, které byly uznány také v Evropě a které ukázaly, jak je možné efektivně eh, odstranit různé negativní věci v oblasti sociální a dobré postavit na nohy. Eh, Beata eh, stojí také za to, nebo upoukazuje na to, jak důležitý je sociální dialog. Vedla sociální dialog s odbory, se združeními zaměstnavatelů v Polsku a na úrovni Polska eh, to byl trialog, který se velmi osvědčil. V smyslu takovéhoto dialogu, hm, znamená efektivního dialogu, Můžeme si, že jenom díky takovému dialogu je možné řešit politické konflikty. Proto bych vás chtěla požádat, kolegyně a kolegové, abyste tuto vynikající kandidátku přijali. Jedná se o velice zkušenou, kompetentní eh, osobu, eh, chtěli bychom ji nominovat a opravdu se soustředila na téma sociální politiky. Mohu pouze doporučit, abyste toto nominaci přijali. Nyní tady se obracím eh, na eh, nominovanou kandidátku, zda bude souhlasit s touto kandidaturou. Eh, Pani tak... Paní předsedkyně, Dámy a pánové, chci vyjádřit eh, svůj souhlas eh, s nominací a jestliže dovolíte, paní předsedkyně, tak bych řekla několik slov ke eh, mé osobě. Někteří z vás mě možná tak dobře neznají, takže by bylo dobré, kdybyste mě poskytli příležitost. Ano, prosím. Děkuji, dámy a pánové. Eh, je mi opravdu velkou ctí, že mohu kandidovat eh, pro pozici předsedkyně tohoto výboru. Výboru, který pokládám zde v parlamentu za jeden z nejdůležitějších. Vycházím ze svých zkušeností v polské vládě, jakožto eh, minister, předsedkyně ministrů. A později jsem byla také ministriní pro sociální záležitosti. V oblasti sociálních věcí jsme dosáhli již hodně věcí, ale musíme ještě zvýšit své úsilí. Při práci bychom se měli především nechat vést ochotou ke kompromisům, ochotou k dialogu. Je, jde o to, abychom nalezli nejlepší řešení pro ty, kteří nám věnovali svou důvěru kteří nás pověřili svým mandátem. Já jsem po celou svoji profesní dráhu se zabývala tématem sociální politiky, a to jak v rámci polské vlády, kde jsem postavila na nohy e, velmi úspěšný sociální program. Je to program, e, který zlepšil e, situaci v Polsku v této oblasti. Paní Rafaelská samozřejmě eh, také silně přispěla k těmto prácem a chtěla bych říci, že program, který jsme vytýčili, se setkal s velkým souhlasem a uznáním také v rámci Evropské unie. Samozřejmě volební úspěch a můj osobní úspěch také hovoří, protože jsem byla zvolena do tého, této funkce. Jde o to, že bychom chtěli snížit chudobu dětí, poskytnout lidem pracovní místa a také snížit nezaměstnanost respektive v polské společnosti téměř eliminovat. Programy, které jsme uskutečnili, umožnili eh, mnohým občanům v Polsku zlepšit svou životní situaci. Já pocházím v Polsku z regionu, kde eh, momentálně se prodělává velice těžké období. Právě v období transformace eh, tím byl tento region velice dočen. Polsko muselo přejít na nový systém, ale jedná se také o region, v němž jsem se naučila, že sociální politika je jedním z nejdůležitějších témat pro každého politika a tak by to mělo být. Jestliže budete ochotni podpořit mou kandidaturu, když mě zvolíte předsedkyní tohoto výboru, tak by to byla pro mě velká čest. Budu se snažit o vaši podporu a to prostřednictvím dialogu. Budeme hledat kompromisy, protože právě v tomto výboru bychom měli být dobrým příkladem a ukázat, že bychom měli překračovat také stranicko-politické hranice a že bychom chtěli zavést novou kulturu v této oblasti. Aby se jste mohla být eh, zvolena předsedkyní, musíte být plnoprávnou eh, členkou nebo členem a také je potřeba vyplnit náležitě prohlášení o finančních zájmech a také prohlášení eh, k řádnému chování. Obě podmínky jste splnila, takže můžete být nominována. Dále Tady mám ještě jednu poznámku k náhradníkům. Sara Skytedal nahrazuje Marie Walsh za EPP. V tuto chvíli je tedy vše dáno a můžeme začít hlasovat. Paní Bishop. Thank you, chair. Good afternoon. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Jménem mé politické skupiny SND bych chtěla požádat o tajné hlasování. Okay, uh, so if a... Dobře. Pan Káza? Um, yes, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Máme tady systém, kterému se říká de Hontův systém a Měla by tady být schoda na kandidátech a pokud eh, tady chceme podporovat Dehontův systém, protože pokud ne, pokud se nebudeme držet té dohody eh, Dehontova systému, tak to bude mít vážné důsledky a nejen pro náš výbor, ale i pro další výbory, takže Eh, já chápu, že, eh, nebo vlastně nechápu, proč chtějí kolegové ze sociálních demokratů tajné hlasování, když tady máme jednu kandidátku a to je eh, kandidátka, která vzešla z dohody v rámci dohontového systému. Takže tady by nemělo být tajné hlasování, protože nemáme co skrývat. Měli bychom všem eh, občanům, evropským občanům a veřejnosti ukázat, eh, že eh, tedy máme určitý systém a dokážeme se té dohody držet. My jsme se na tom systému dohodli a pokud tady bude tajné hlasování, tak to nevyšle příliš dobrý signál o Evropské unii. Pan Pislaro? Děkuji, paní předsedkyně. Nemyslím si, eh, nebo myslím si, že pan Dohon byl geniálním matematikem, a, eh, ale myslím si, že my tady nejsme kvůli matematickým výpočtům, ale kvůli eh, hlasování, které se nějakým způsobem propočítává a my můžeme vyjadřovat naše názory a tady nejde o to, že bychom nechtěli eh, umožnit volbu určitého kandidáta nebo eh, něco takového, ale chceme zkrátka postupovat určitým postupem. A proto já podpořím přátí sociálních demokratů, aby se hlasovalo tajně. 11 eh, poslanců, to je dostatečné číslo pro žádost o tajné hlasování. Máme více než 11 poslanců, kteří o to žádají, takže budeme hlasovat tajně. A Musím říci, že pokud jde o, tyto hlas, o toto hlasování, tak se můžete zdržet, ale nebude to započítáno. Započítáme pouze pro a proti, takže pokud jste pro, zelené tlačítko a pokud jste proti, tak prosím červené tlačítko. Tímto zahajuji hlasování. Okay, there are two, there are, there are three too many EP. Máme tady o tři hlasy EPP navíc. Hlasujeme o kandidátech, takže pokud jste pro kandidáta zelenou, zmačkněte zelené tlačítko a pokud jste proti, tak zmačkněte červené tlačítko. Teď je to v pořádku. Hlasování je u konce. 21 hlasů pro a 27 proti. Dva se zdrželi. Zdržení, eh, zdržení není započítáno, kandidátka není zvolena a proto navrhuji, abychom během tohoto hlas, abychom toto hlasování odložili na později. Souhlasíte s tím? to a later moment, meaning uh, we, we postpone the meeting to next week so that... Dobře, odložíme to na příští týden, díky tomu nalezneme um, a budeme mít více času na to, abychom nalezli řešení pro tento mimořádný problém. Navrhuji, abychom zasedání odložili a požádám sekretariát, aby nám uh, vyhradil nějaký nový časový prostor na toto setkání. Souhlasíte s tímto návrhem? Dobře. Tímto je tedy naše schůze odložena a u konce. Děkuji.